sorry, Mr. Felder. Hello. Hello. Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Dámy a pánové, já vás srdečně vítám. A rád bych se vám omluvil, že jsme byli na poslední chvíli přeloženi do menšího sálu, ale poté, co spadl strop lidem, na hlavu před dvěma lety, je třeba udržovat rovnováhu mezi Bruselem a Štrasburkem. Takže nyní se to stalo v Bruselu a proto z důvodu bezpečnostních je budova A zavřená a proto pro nás musel být narychlo nalezen jiný prostor. No a dostali jsme místnost této velikosti ale to samozřejmě nic nemění na tom, že budeme eh, debatovat eh, s naším eh, zvláštním pověřencem pro lidská práva v takovémto teplejším, menším kruhu. Ptám se, zda máte něco k pořadu jednání. Není tomu tak. Nemáme žádné Eh, žádná sdělení předsedajícího, takže se dostáváme k bodu číslo 3.1. Eh, místo předsedkyně komisa Vysoká představitelka Unie 25. července jmenovala kolegu eh, za svého, za svého zvláštního vyslance Eh, on tedy dnes se ujal své funkce. Ale my se dávno známe s panem Labirinisem ze spolupráce v Evropském parlamentu, neboť on byl svého času dokonce místo předsedou tohoto parlamentu. Já jsem velice rád, že tento úřad byl vůbec zřízen a těším se také tady eh, s paní kolegyní, která je z která předsedá našemu podvýboru pro lidská práva, to, že tento úřad byl zřízen, je důkazem viditelnosti a efektivnosti politiky Evropské unie v oblasti lidských práv a dále ještě posílí. Domnívám se, že naše zahraniční politika prostřednictvím eh, naší zahraniční služby bude hrát ještě operativnější roli, než možná tomu bylo v minulosti. Jmenování kolegy Lamprinise bylo uskutečněno 25. července kdy byla eh, chválena strategie pro lidská práva a demokracii a její podporu. A tak se to doplňuje. My jsme si vždy dělali poněkud starosti s tím, že v Evropském parlamentu sice přijímáme mnoho rezolucí v oblasti lidských práv, ale otázka je, eh, zda se to potom nějakým způsobem adekvátně realizovalo. A já e, doufám, že ve spolupráci se Stavrosem v této nové pozici budeme se moci těšit na energičtější realizaci těchto rezolucí a především také budeme mít rámec pro realizaci politiky lidských práv. My například máme skvělé eh, klauzule k lidským právům v obchodních dohodách, ale nevím, jestli v praxi se na ně eh, někdo odvolával, kromě, kromě kolik Russell Derflera. Ale komise, zahraniční servis, rada, parlament, my všichni se máme ještě v čem zlepšovat. A já tedy vyjadřuji naději, že v rámci tohoto nového úřadu to bude možné a že tedy eh, naše spolehlivost, odpovědnost bude tímto způsobem posílena. Proto tedy vkládáme naděje v tento úřad a v eh, osobu eh, Stavrosa Brinise a já mu teď dávám slovo. Děkuji, eh, pane eh, předsedo, děkuji, Barbaro. Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, my se navzájem známe už dlouhou řadu let. Ale teď vám řeknu něco, co o mě možná nevíte. Můj život, když jsem byl malým chlapcem, eh, byl poznamenán vlastně diktátorským režimem mezi lety eh, 67 a 74, eh, dva měsíce poté, co eh, byl tento diktátorský režim ukončen, mi zemřel otec. Bylo mi tehdy pět let, moc si ho nepamatuji, ale byl to výjimečný muž. Všichni, kteří ho znali, tak hovoří. A byl nesmírně aktivní, bral se za demokracii u nás v Řecku, zapojil se do hnutí proti chuntě od samého eh, počátku a nakonec to jeho srdce nevydrželo. Pár měsíců později eh, byl u mé matky eh, zjištěn nádor. Ona s rakovinou bojovala nějakých šest let. Eh, sama byla velice aktivní v tom hnutí proti diktátorskému režimu. Neustále cestovala mezi Londýnem a Aténami, protože v Londýně prodělávala chemoterapii. Byla skutečně svým způsobem hrdinkou. Zamřela, když mě bylo jedenáct text pár měsíců eh, dřív, než padl diktátorský režim. Nedožila se svobodného Řecka. Eh, člověk si dovede představit, eh, jak taková zkušenost někoho může poznamenat. Musím vám ale říct, že jsem přesvědčen o tom, že Eh, vlastně je můj celý život od dětství, od mládí, eh, když jsem se začal brát za lidská práva, aniž bych ještě věděl, o, o co přesně, že se to tak přesně nazývá, eh, byl tímto poznamenán. Je to pro mě celoživotní závazek a také tak k tomu přistupuji. Sedm let byl tento parlament mým domovem, mou inspirací. Měl jsem to privilegium eh, zde víc než kdekoliv či kdykoliv jinde zapojit se konstruktivně do lidských práv, eh, do základních práv a eh, snažit se to, to věci to všechno posunout. E, my tady vždycky pracovali se, všech, e, se všemi frakcemi a snažili jsme se postupovat v těch kritických záležitostech, postupovat v oblasti integrace přistěhovalců a ochrany jejich práv, e, chránit základní a lidská práva a také zajišťovat vlastně dodržování lidských práv i při boji proti terorismu a pak je tady celá řada dalších témat, oblast internetu a práv v této sféře a tak dále. A i když jsme spolu nesouhlasili, k čemu samozřejmě i v tomto parlamentu docházelo, eh, mi byla jedna věc vždy jasná. Byl jsem, měl jsem to požehnání, že jsem se mohl zúčastnit života instituce, která byla plná vášní a také soucitu. E, vášně a soucitu. A právě je to toto, tento mix vášně a soucitu, e, vizí a realistických postojů, e, který oživuje a je takovým hlavním charakteristickým rysem balíčku o lidských právech Evropské unie díky místopředsedkyni a vysoké zástupkyni eh, Eštonové a členským státům, kteří, eh, které to eh, schválili. Tento parlament má skutečně také hodně na tom zásluhu, neboť neustále v průběhu let předkládal příslušná doporučení. Musím vám říct, že tady se nejedná o nějaký nejmenší společný jmenovatel. Tady mohu říct, že pokud chceme, pokud se o to pokusíme, můžeme jednohlasně podpořit nejvyšší společný jmenovatel. Eh, Pane předsedo, paní eh, předsedkyně, můj mandát teď vlastně začíná 9. Eh, vlastně byl eh, určen k prvnímu září a de facto začíná dnes třetího v pondělí a je skutečně pro mě velkým privilegiem, že v první pracovní den mého mandátu jsem tady s vámi. Budu se s vámi v nadcházejících týdnech eh, snažit co nejvíce věci konzultovat eh, společně s vámi i s dalšími zúčastněnými stranami a jsem zde proto, abych vám řekl, jak chci k své práci přistupovat. Chci především naslouchat. Chci od vás slyšet, jak se domníváte, že bych měl tento mandát mandát uplatňovat. Chci, abyste mi eh, poskytli, mohli to tak říci, své zkušenosti, svou moudrost nazbíranou za celou řadu let a eh, já budu samozřejmě postupně nabírat eh, tyto zkušenosti a vaše, vaše doporučení. Jde o zviditelnění, soudržnost a účinnost politiky Evropské unie v oblasti lidských práv. Tady budu využívat pěti základů základních eh, principů. Ten úplně nejdůležitější je, že se pokusím zvýšit eh, skutečnou účinnost politiky eh, v oblasti lidských práv a také tím pádem zviditelnit tuto Eh, politiku. Já se nepokusím eh, zviditelnit tu politiku eh, proto, aby byla vnímána jako účinná. Ta účinnost je skutečně na prvním místě. Tou se budu zabírat, zaobírat nejprve. A viditelná, zviditelněná se stane následně. Chci také být koordinátorem ambiciozní politiky v oblasti lidské, lidských práv. Chci být tváří, či, telefonním číslem, zprostředkovatelem. Vidím vidím svou roli jako roli někoho, kdo neustále musí ve vnitřních i vnějších diskuzích upřednostňovat lidská práva a tak trochu eh, to kivadlo nasměrovat na lidská práva. A dobře si uvědomuji, jak to bude obtížné, ale strategický eh, rámec eh, důrazňuje, že zahraniční politika Evropské unie a lidská práva si nemohou proti, nemusí protiřečit. Ostatně ostatně, vážené kolegyně a kolegové, prakticky v každém aspektu zahraniční politiky jsou lidská práva buď z, u kořenu problému, či důležitým prvkem řešení problému. Za třetí, pokusím se maximálně napnout síly, aby e, Evropská unie hovořila jedním hlasem v oblasti lidských práv, aby tak činila napříč svými politikami a nástroji a aby tato politika byla skutečně tím takzvaným nej nejvyšším společným jmenovatelem, tou stříbrnou nitkou, tak jak o tom hovořila velice vášnivě místo předsedkyně Ashton. Toto je politika, která byla žádána celá e, léta a která je teď součástí strategického rámce. Za, čtvrtí, za čtvrté e, pokusím se být maximálně blízko lidem e, v terénu. Budu tedy hodně cestovat, budu se snažit být objektivní a objektivním a čestným pozorem pozorovatelem, budu diskutovat a konat. E, a za páté budu se soustředovat na krizové situace. To se rozumí samo sebou, ale rovněž se soustředím na to, abych e, mohl zajistit, e, aby byly vlastně všechny nástroje k dispozici od různých ustanovení o lidských práv až k dohodám, tak, aby se vlastně dala lépe realizovat politika prevence, E, aby se nemuseli řešit až problémy. Pár slov k metodě mé práce. E, postupně v rámci mandátu e, Budu také hodnotit efektivitu jednotlivých nástrojů pro dodržování lidských práv, budu se zabývat tematickými otázkami ve spojení s lidskými právami, právy a samozřejmě se budu zabývat tím, abych zjistil, co si zaslouží moji okamžitou pozornost. Následně se budu snažit definovat ty hlavní eh, překážky pro, eh, při realizaci politiky v této oblasti a za třetí se pokusím také eh, usnadnit možnosti pro měření našich výsledků a v oblasti, e, ve všech oblastech dodržování lidských práv a také k vytvoření akčního plánu za, páté, e, pardon, za čtvrté. Budu se zabývat e, vytvořením správných synergií mezi Evropskou unii a jednotlivými mezinárodními organizacemi a jejich pracovníky napříč E, celým světem, protože všichni víte, že pokud lidská práva mají dobře fungovat, tak to musí mít v ruce pokud možno lidi a vlády, e, kterých se to nejvíc týká. A za páté, to budou mé specifické intervence, konkrétní návštěvy, ať už to budou e, návštěvy regionu či zemí, bilaterální a více E, strané rozhovory. Hlavní e, úkol je jasný. E, ochraňovat lidská práva napříč celým světem. Druhé Druhá důležitá součást metody, kterou chci využít, se týká nas, diskuzi. A tady chci říct, že budu pracovat velice těsně s vysokou představitelkou a místopředsedkyní rady, s radou jako takovou, s e, službou pro vnější činnost, se členskými státy, a e, s dalšími zvláštními e, zástupci Evropské unie. Tady nezapomínejme na určité synergie také s unijními institucemi, delegacemi ze zástupci států, ať už jsou e, nakloněni či ne lidským právům. Budu muset hovořit se všemi a budu také samozřejmě hovořit s představiteli soukromého sektoru. A tady chci zdůraznit jednu věc. Budu e, velmi často konzultovat organizace občanské společnosti, nevládní organizace a obhájce lidských práv na e, všech úrovních od té místní až po mezinárodní. A co je ještě důležité, důležitější. E, budu se snažit, aby e, tato e, složka, tato kategorie byla ochráněna před perze kucemi, protože velice často jsou tady různé společné žaloby a tam se věci nedějí vždy tak, jak by měly. Já se pokusím z, sloučit naše síly i s mezinárodními organizacemi a e, ohledně Evropského parlamentu. To bude ta spolupráce naprosta, naprosto klíčová. E, budeme sledovat e, samozřejmě po té formální stránce plnění smluv a úmluv a také neformálně budeme věci konzultovat. Mám hodně velkou důvěru ve kolektivní zkušenosti poslanců a poslankyň, budu vás pravidelně informovat a především se zaměřím na specifické případy a na naléhavé záležitosti a na alarmující eh, situace v oblasti lidských práv, tak abychom mohli vypracovat zprávy a usnesení. A budu eh, samozřejmě přihlížet k různým doporučením eh, poslanců z příslušných výborů a poslanců obecně, abychom mohli také lépe spolupracovat s nově utvořenou sítí Eh, Sacharovovi ceny. Pak je tady ještě třeba zdůraznit, že přesně o tom e, e, vlastně hovoří v mém mandátu. Je třeba bojovat proti beztrestnosti, proti e, násilí a mučení, je třeba zajistit rovnost pohlaví, především v zemích, které procházejí demokratickou proměnou. Jedná se také o dodržování svobody projevu, bránění práv dětí a jde o zajišťování E, skutečných a transparentních voleb, kde je přítomnost unijních pozorovatelů klíčová. A samozřejmě e, to samé platí pro soudní řízení. Tento parlament to samozřejmě prosazoval a prosazuje a rovněž prosazuje využívání eh, lidskoprávního dialogu, lepší uplatňování nejrůznějších ustanovení a eh, právních nástrojů na ochranu lidských práv. Chci ještě zmínit, eh, vzhledem k tomu, že mám vlastně právnické, právnickou kvalifikaci, jednu věc. Velice, velice značně značný důraz budu klást na mezinárodní lidskoprávní eh, právní eh, nástroje. Bylo by samozřejmě nemožné eh, hned během mého prvního veřejného prohlášení definovat priority, ale ten můj mandát je poměrně široký a myslím si, že budu mít příležitost věci ještě rozpracovat. Vážené kolegyně a kolegové, první část tohoto roku vlastně zapříčinila obrovskou změnu pro e, tuto oblast e, e, tím, že Evropská, že Evropská rada přijala vlastně příslušný nástroj. Tady nechci objevovat již objevené, ale ono to celé znovu potvrzuje ty základní principy a hodnoty Evropské unie. Odrážíme se od obrovského úspěchu, který byl již dosažen E, dosažen místo předsedkyní e, rady, e, diplomaty ve, veři, ve službě pro vnější činnost, v diplomatických sborech jednotlivých členských států, prostřednictvím nejrůznějších nástrojů, včetně nástrojů na prosazování míru, které náš parlament tolik prosazoval. Ty nástroje máme v rukou a teď jsme žádáni, abychom zvýšili soudržnost, abychom byli ještě efektivnější a viditelnější. Mandát, který mi byl svěřen, je vlastně novým prvkem v našem přístupu k lidským právům. A tady chci zdůraznit to, co vy jste také do, zdůraznili ve svých doporučeních radě. Je třeba prosazovat ještě silněji lidská práva a je to nedělitelná sdílená odpovědnost. Rada, členské státy, e, služba pro vnější činnost, Evropská komise, e,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 a delegace a já samozřejmě rovněž musíme spolupracovat velice tvrdě a bok po boku, aby všechno fungovalo. V tomto kontextu má Evropský parlament klíčovou roli. Já vím, eh, do jaké míry práce Evropského parlamentu v nejrůznějších eh, výborech a podvýborech, konkrétně ve výboru pro lidská práva, je vnímán velice silně různými eh, zúčastněnými stranami všude ve ve světě. To ambiciozní balíček bude realizován díky úsilí nás všech. Musíme opravdu spolupracovat. Já proto udělám maximum. Musíme být eh, velice odvážní a realističtí, eh, definovat společné cíle a dosáhnout jich. Musíme eh, vést naším vlastním příkladem, musíme být velice pečliví a vyžadovat od ostatních to samé, co od sebe a naopak. Je třeba třeba, abychom eh, si získali eh, uznání eh, a to bude znamenat, že se musíme vyvarovat dvojích norem, dvojích standardů. Musíme být spravedliví, důslední a moudří. Musíme tlačit ostatní, aby se drželi i našich standardů a pokud tak nebudou činit, tak musí nést následky. Takže musíme se simultánně vypořádat s minulostí a také e, prosazovat odpovědnost za nedodržování lidských práv. V přítom přítomnosti. Chceme řešit krizové situace a prosazovat lidská práva všude tam, kde jsou ohrožena. A do budoucna musíme vytvořit takové struktury, konkrétně v třetích státech, v třetích zemích, které by zamezily eh, nevažování lidských práv do budoucna. Je to skutečně ohromující úkol, vážené kolegyně a kolegové. Já vám nemohu slíbit, že se mi to vše podaří, ale mohu vám eh, slíbit, že proto učiním maximum. Děkuji vám za pozornost. Dank. Velice vám děkuji, pane Stavrosi, za toto vysvětlení. Navrhuji, aby nejprve vystoupila předsedkyně podvýboru a potom budeme pokračovat jako obvykle podle toho, jak se přislhásíte o slovo a podle významu jednotlivých frakcí. Děkuji a chtěla bych také jménem kolegů z našeho podvýboru vám poblahopřát ke jmenování a přivítat ho zpátky na půdě Evropského parlamentu. Domnívám se, že mnoho z nás vás zná jako kolegu poslance Evropského parlamentu a myslím, že vnášíte eh, do tohoto úřadu velmi mnoho zkušeností z oblasti oblasti vnějších vztahů i otázek lidských práv. A také jste eh, působil ve Washingtonu, DC a také jste působil jako místo předseda výboru Libe, tak eh, velice dobře znáte problémy lidských práv eh, v Evropské unii i na jejich hranicích. To ale není tolik náplní našeho výboru. V našem výboru jsme v prvé polovině tohoto roku se opravdu velice zabývali balíčkem lidských práv. Jak víte, přijali jsme doporučení mandátu vytvoření zvláštního zástupce EU a také jsme se zabývali akčním plánem a strategickým rámcem pro lidská práva a demokracii. Je to tedy nesmírně ambiciózní balíček lidských práv a vyjadřuje politickou vůli, aby se lidská práva staly v <clears throat> centrální otázkou, ale jak jste sám zdůraznil, čím jste se eh, za čím se hodláte zabývat. Popsal jste celou řadu oblastí, v níž chcete působit a proto mohu hovořit velice stručně a zaměřit se pouze na tři oblasti. Pro nás v Evropském parlamentu je velice důležité, abychom si s vámi mohli pravidelně vyměňovat eh, zkušenosti z vaší práce a informace o eh, situaci v oblasti lidských práv v jednotlivých členských státech. Možná budete tedy eh, informovat eh, náš eh, Evropský parlament o tom. Má mateřština je Němčina a eh, já říkám, že je nesmírně důležité, abyste nás navštěvoval pravidelně, i když máte před sebou složité úkoly a abyste nás eh, informoval neformálně i formálně. Jedním z důležitých orgánů je Rada pro lidská práva v Ženevě. Několikrát jste se zmínil o tom, že je důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. A um, my jsme pochopili, že je velice složité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem, zejména když jde o lidská práva. Snad byste se mohl tedy zabývat tím, jak uh, uh, chápete svou roli a jak se chcete zapojit do této činnosti orgánu e EU. Máme e, kanceláře zvláštního zástupce EU pro lidská práva a víte, že nemáme e, evropský nějaké standardy, evropské normy, ale jsou to prostě mezinárodní standardy a proto je ta rada v Ženevě nesmírně důležitá a Evropská unie je jedna z mála oblastí eh, na světě, kdy se proaktivně zabýváme eh, lidskými právy. A mám ještě jednu otázku. Zmiňoval jste se o dialogu v oblasti lidských práv. Vedeme tento dialog s Čínou, s Ruskem, a až budeme mít nějaké náznaky, jak účinné je toto jednání, až budeme mít zprávy e, od e, vědeckých e, orgánů, které zhodnotí tyto výsledky dialogu Eh, asi nebudeme příliš optimističtí. Chtěli bychom vědět, zda můžeme tyto dialogy o lidských právech ještě nějak zlepšit, abychom pouze nevedli eh, vzájemné diskuze. Jistě to je funkce dialogu, ale je třeba, aby tyto dialogy vedly ke konkrétnímu zlepšení podmínek lidí, kteří, které trpí, kteří trpí porušováním lidských práv. Děkuji. Chtěl bych vás požádat, abyste nehovořili dále než dvě minuty. Nejprve pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Pane Lambrinidisi, jménem EPP bych vás tady chtěl přivítat a poblahopřát vám, protože jste byl tedy jmenován zvláštním zástupcem Evropské unie pro otázku lidských práv. A v tom vašem prvním prohlášení, pane Lambrinidisi, jste řekl, že bude poměrně obtížně dostat všem těm, dostat všem těm očekáváním. Já nicméně, pane Lambrinidisi, doufám, že jim dostojíte. Jsou to velká očekávání spojena s tímto jmenováním. A naše frakce vás bude samozřejmě podporovat. Nebudeme litovat žádného úsilí. Vy jste řekl, že Evropský parlament eh, je pro vás eh, důležitý v tom smyslu, že se hodně zapojoval a zapojuje do eh, dodržování lidských práv všude ve světě, která mají univerzální charakter. Hovořil jste také o tom dvojím metru. Jak chcete jednat, eh, dejme tomu, vůči zemím, jako je eh, Rusko či Ukrajina? Paní Timošenko eh, byla odsouzena. Jak budete v tomto směru konat? Mandát hovoří o tom, že byste měl spolupracovat se službou pro vnější činnost, s, vedení, s agenturou pro lidská práva a také s dalšími eh, orgány, které se zabývají lidskými právy na světě. Vy jste hovořil také o Sacharovově ceně. Jak si myslíte, že se vám podaří Eh, chránit eh, jednu, jeden aspekt, který je pro naší frakci velmi zásadní, svobodu náboženského vyznání a jak se postavíte k událostem v Syrii a eh, v Pakistánu a jak se budete zabývat také ustanovením o demokracii, protože to je zásadním ustanovením v dohodách o přidružení. Děkuji. Paní Kameš je naším koordinátorem. My vás také vítáme. Jsme velice rádi, že jste byl jmenován do, tohoto, eh, do této funkce a eh, že také budete pracovat se všemi frakcemi a e, věříme vám, známe vás, e, věříme vám, že to, co tady říkáte, myslíte také vážně. Hodně se toho odehrálo během té krátké doby, co jste od nás odešel. Každopádně toto je velmi zásadní funkce a to také prokazuje ten obrovský počet lidí, který vás dnes přišel si vyslechnout. Těšíme se na spolupráci s vámi do budoucna. Díky Stavrosi, co jste nám také řekl o svém Eh, osobním eh, eh, vývoji, jako sirotek, v podstatě eh, eh, siroci, děti, eh, dětští vojáci, oběti HIV a další jsou samozřejmě také v našem hledáčku. My víme, že empatie, která je vám vlastní, bude velice zásadním při realizaci vašich úkolů. Také vítám principy, se kterými jste se tady dnes nám svěřil. Integrace, to je velmi zásadní. Barbara to řekl, to, co řekla, to, co děláme v Ženevě, e, ve výboru pro lidská práva a tak dále, to je velice zásadní. To, co děláme v oblasti e, zrušení testu smrti, e, te, trestu smrti, je také velmi důležité. Samozřejmě to, že tady je teď vysoký představitel Evropské unie a služba pro vnější činnost, je posílením toho, co eh, se eh, snažíme realizovat v Ženevě, v New Yorku a jinde. Závěrem chci ještě říct, že souhlasím jménem naší frakce eh, Eh, s tím, co říkáte. Je to zásadní. Eh, to, co jste, eh, to, co jsi říkal o mm, scházení se s obětmi, scházení se s lidmi v nemocnicích, s vězni ve věznicích a tak dále. Tohle všechno je důležité, aby všichni věděli, že když říkáme, že, se, že situaci sledujeme, že to myslíme konkrétně. Odkaz na Syrii a otázka pro Mezinárodní soudní dvůr, to je na pořadu dne. Já eh, tě nežádám, abys to dnes eh, komentoval tady před námi, ale každopádně žádám, aby to byla jedna z tvých prvních eh, priorit. Děkuji. Er tak já doufám, že pan Donkes nyní bude muset promluvit a bude to mít dost času. Děkuji. Jménem Alde eh, vás srdečně vítáme a máme tři otázky, dvě konkrétní a jednu obecnou. Za prvé, jak eh, se zajistíte, že bude probíhat eh, debata s občanskými společnostmi zde v Bruselu a jinde. Jak budete chtít spolupracovat s obránci lidských práv různě po světě? A jak chcete zajistit to, aby byl jejich hlas slyšen? Za druhé, hovořilo se zde o veřejných eh, jakýchsi pokynech, zásadách svobody, eh, svobody Eh, náboženského vyznání. Eh, zajímalo mě, proč je v Evropě nutno podporovat eh, svobodu náboženství, aby se tady skutečně podalo všechno, včetně ateistických, politeistických a všelijakých možných náboženství. A to v podstatě souvisí také s různým, tedy s mravním relativismem. A za třetí, jak budete zajišťovat konsistentnost v oblasti evropské politiky lidských práv, tak aby to bylo zřetelné na mezinárodní úrovni a abychom byli konsistentní ve všech případech ve světě. Jak tedy chcete zajistit konsistentnost této politiky a aby se do ní nevloudil dvojí metr? A také máme určité porušování lidských práv v rámci EU, případně evropskými společnostmi ve světě. Děkuji. Já jsem velice rád, že pan se je dneska mezi námi v Bruselu. Eh, vy jste si zanechal v tomto parlamentu mnoho přátel a já jsem jedním z nich, eh, čili to se přiznávám. A jestliže jsem se něco od vás naučil v době eh, vašeho působení v parlamentu, je to, že vy umíte bojovat také se radou s komisí, eh, také se zvláštními, zvláštními představiteli eh, férovým způsobem a způsobem, který vede pokroku. Já chci říci, že eh, jste řekl důležitou věc. Je to trauma, že Evropská unie neumí vždy hovořit jedním hlasem. Ale samozřejmě pokud věříme v univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, tak Evropa by měla jednoduše a prostě mluvit jedním hlasem a ten hlas by měl být váš hlas. Jestliže máme zvláštního představitele pro lidská práva, to znamená, že toto bude hlas Evropské unie v oblasti lidských práv. Já myslím, že tady není třeba konzultovat s 27 národními zájmy, poněvadž tady bude jeden hlas, váš hlas, který bude poukazovat na porušování lidských práv. Já bych chtěl na začátek eh, zopakovat něco z toho, co řekl kolega Donsky, pokud se týče konsistentnosti vnitřní vnější. Eh, jednak tedy v, oblast, v otázce uprchlíků, my jste řekli, že musíme působit k tomu, aby se jejich život změnil k lepšímu. Někteří si myslí, že v Evropě se dělá méně, než by se mělo, což se týká zejména umístování těchto uprhlíků. Dále Evropská, práva, Evropská unie má tedy svůj rozměr v oblasti boje za občanská práva. A zajímalo by mě, jakým způsobem chcete podpořit obránce, obránce občanských práv, zejména v těch Eh, zemích, eh, které jsou zajímavé pro Evropskou unii, například eh, z hlediska energetického, nebo co budete dělat pro čínské obránce občanských práv. Děkuji vám, pane předsedo, pane Lambrinidisi. Já jsem se s vámi setkal v Americe. A Čili eh, vy jste zkušený politik a já tedy vám blahopřeji k vašemu jmenování a doufám, že budeme spolupracovat eh, konstruktivním způsobem. Eh, vy jste říkal, že je tady otázka krizí a svobody náboženství. Nyní tedy taková krize skutečně je a hovořím nyní o Eh, případu rouhání v Pakistánu, kdy mm, nezletila dívka, která navíc byla eh, znevýhodněná, eh, tak, tak byla tedy obviněna z rouhání. Tedy vy ze své funkce můžete tady něco podniknout, Můžete říci, co podniknete konkrétně vůči Pakistánu a jejich, jeho legislativy v oblasti rouhání. To by mě zajímalo, jaká je vaše pozice a váš přístup, jaký je k této věci. A další bod. Eh, také z nedávné doby v Egyptě se nyní pracuje na nové ústavě v novém politickém kontextu. A může se stát, že koptická, koptská menšina bude podléhat finanční kontrole úřadů, zatímco muslimská většina bude dotována z veřejných peněz. Čili opět tady by to chtělo, jak to vlastně vědět, jak to bude. A navíc tedy ve čtvrtek odpoledne byste se možná mohl eh, zastavit na naší debatu, pokud se eh, týče, eh, pokud se týče naléhavých debat. A nyní pan Lambrinidis. Já si velice vážím vašich otázek a jistě si dovedete představit, že se nebudu snažit na ně eh, odpovědět do posledního detailu, protože to není můj poslední pobyt zde, ale já se domnívám, že bychom měli věnovat zvláštní pozornost těmto oblastem v nadcházejících týdnech a já se tomu opravdu budu věnovat. Barbaro, velice děkuji za ta laskavá slova a také, že jste mě zde určitým způsobem představila. My jsme velice těsně spolupracovali, když jsi byla předsedkyní výboru a já jsem velice rád eh, spolupracoval. Budu vás pravidelně informovat. Správně si použila ta slova, budu tedy informovat o procesu a postupu prací. Budu se snažit být i nepravidelně v kontaktu chcete-li neoficiálně. Můj mandát spadá do eh, evropské politiky bezpečnosti a eh, je to někdy trochu takový zvláštní útvar, ne, vlastně nebudu patřit nikam, ale pokud pokusím se využít té flexibility, kterou budu mít a budu se snažit vést konsultace, získávat porady od mnoha osob a zejména tedy také od Evropského parlamentu. Víte, jaké úkoly přede mnou stojí a jistě si dovedete představit, že v nadcházejících týdnech a měsících to bude velice mnoho práce a cest. Eh, diskuze o tom, co by bylo nejlépe učinit. A budu se snažit, aby došlo k uskutečnění, takže to bude opravdu to určitý tlak na mě. Je samozřejmé, že chceme hovořit jedním hlasem v Ženevě i v New Yorku. Členské státy OSN mají status pozorovatele, ale chtěl bych se postarat o to, abychom využili této příležitosti a budu se snažit vyjadřovat tu nejlepší společnou eh, pozici, nej, Většího společného jmenovatele v tomto procesu. Těším se na to a také se setkám příští týden s eh, zástupci delegací v Ženevě a budu jednat i s lidmi přímo v terénu dialogy o lidských právech, to je složitá záležitost. Už jsem o tom často diskutoval s celou řadou eh, lidí, s nevládními organizacemi, samozřejmě s, s poslanci jednotlivých parlamentů. A v Evropě bychom eh, se o tom chtěli vyměňovat informace. Vy jste uváděli některé příklady e, z minulosti, že tu nemáme dostatečná měřítka k porovnávání, čehož jsme v rámci tohoto dialogu dosáhli. Jistě lze dosáhnout ještě mnohého zlepšení cestou dialogu a konzultací Již jsem se o tom zmiňoval ve vztahu s Ruskem, s Čínou, s dalšími zeměmi. Také budu značnou pozornost věnovat eh, zlepšení těchto dialogů. Eh, nemá to být eh, dialog pro dialog, ale přesto tento hovor je nesmírně důležitý. Je třeba zajistit, aby to nebyly pouze dialogy, ale i politické diskuze na co nejvyšší politické úrovni. Je to nesmírně eh, důležité, aby se to dostalo až nahoru, aby eh, to neskončilo jenom u konzultací. Eh, v těchto dialozích chceme nalézt cestu, abychom to pouze nevyjadřovali, eh, jaké máme pochybnosti a jaké máme informace k, o hrozbách eh, některým jednotlivcům, ale má se to stát takovým eh, pákovým efektem, příležitostí, abychom chytře pomohli těmto zemím, a, aby prosadili potřebné změny. Pan eh, Salafranco, děkuji vám velice za vaše laskavá slova. Já jsem eh, spolu s eh, parlamentem pracoval na celé řadě otázek lidských práv a také s EPP jsme měli tedy opravdu velice skvělou spolupráci. Jistě dochází někdy k nesouhlasu, ale my můžeme eh, působit efektivně. Jistě někdy tu jsou dvojí standardy. Já vím, že není vždy snadné uplatňovat stejné standardy ve všech oblastech, ale upřímně řečeno, Tady není žádná jiná cesta, než vynaložit veškeré možné úsilí, aby všechny země, o kterých se zmiňujete, i jejich tolik na světě, abychom k ním přistupovali spravedlivě a objektivně, abychom učinili, co je v našich silách a zajistili, aby na přednostním eh, místě stála opravdu otázka lidských práv ve všech otázkách zahraniční politiky. Eh, lidská práva jsou tou Eh, příčinou nebo eh, důvodem konfliktu a já jsem přesvědčen, že eh, se budu při každé příležitosti snažit implementovat to, co vysoká představitelka členské státy vyjádřily ve strategickém rámci. nebo to, co řekl tento parlament a co nyní jednomyslně podpořilo 27 členských států a co je obsaženo ve strategickém rámci. A je to formulováno zcela jasně, že na předním místě programu má být vždy otázka lidských práv a pane Tovareši, ať už jde o nevládní organizace, o Čínu nebo jiné země, eh, mou prací je zajistit, eh, aby se správným směrem pohybovalo to kivadlo v otázkách projednávání lidských práv. Mám být tedy strážcem této strategie v oblasti lidských práv a tak budu také postupovat. Asi říkáte, že eh, mám být tedy takovou masařkou, která bude štípat koně, aby se ubírali tím správným směrem. Ano, já se budu snažit zajistit ten správný směr a také, abychom postupovali konzistentně, tak jak to požaduje strategický rámec a abychom působili efektivně a e, viditelně. Dále voda e, vyjadřování. Já jsem se zabýval touto otázkou v tomto parlamentu a potom ještě celá řada otázek, o tom se bude e, jednat tento pátek. A vy znáte, jaký je můj mandát. E, já jsem obdržel od e, velvyslanců strategické pokyny a můžete si být jistí, že svoboda vyjadřování se bude dotýkat veškerých veškerých prostředků, kterými se šíří v jednotlivých zemích, včetně internetu. To bude otázka na mém programu. Zmiňoval jsem se o internetu. Myslím, že je zajímavé eh, zdůraznit, že je to úplně nový svět. Lidé hovoří o eh, kyberprostoru, o prostoru, který existuje někde mimo a také si musíme uvědomit, že ten kyberprostor je skutečným prostorem, v němž komunikujeme a kde uplatňujeme celou řadu základních lidských práv právě prostřednictvím této elektronické komunikace. Otázka která zazněla v mnoha příspěvcích, jak pana Peldera i pana Salafranky. A i pan Donky o tom hovořil a děkuji vám všem eh, za tuto otázku, která se týká svobody eh, náboženského vyznání. Všichni jsme v minulosti eh, byli svědky celé řady právních aktů, které se týkaly určitých událostí. Pan Belder se zmiňoval o tom příkladu e, té dívky v Pakistánu, ale e, e, i v Libii dochází k ničení klášterních budov. Potom víte, co se stalo eh, eh, v Mali, v Timbuktu, zničení těch chrámů. A i v Německu byly nové oběti antisemických útoků před několika dny, takže vidíte, že to je nesmírně důležité, že se snažíme využít veřejné diplomacie, vést dialog. Eh, eh, je tu zapotřebí se více straně angažovat a měl bych se zmínit o tom, a teď se dostávám k tomu, o čem hovořil pan Donky. Podle mého názoru je velice povzbudivé, že jsme svědky určité změny, jak se formulují různá usnesení. už eh, se odkláníme od pojmů, které nadřezují jedno náboženství nad druhé, nebo implikují, že je přípustná pouze jedna víra, jedno náboženství. Eh, je to pravý opak, není tu nadřazenost náboženství je třeba zajistit, aby nedocházelo k obtěžování a diskriminaci v důsledku odlišného náboženství. Eh, drahý Richarde, drahý příteli, to je pravda. Děti jsou hlavní oblasti, na kterou se nezaměřuji jenom já, ale i kampaně eh, eh, příštího roku v Evropské unii zaměřené na eh, svět, ale k tomu se váže více otázek, takže já to se stručním. Děkuji za ta laskavá slova a já se budu snažit využít svých zkušeností z tohoto parlamentu, abych vás seznámil s informacemi, ale nechci se eh, vyhýbat kritice eh, píše tedy v soukromí, pokud to bude muset být na veřejnosti jistě, tak se s tím vypořádám. Mimochodem máme tu také dobré zprávy z Pakistánu, pane Peltre, možná jste to neslyšel, jsou velice nové Mm, došlo k procesu obvinění této dívky v Pakistánu, ale eh, nyní byly učiněny kroky proti tomu imánovi, který přišel s tím obviněním. Takže zřejmě, když budeme sledovat ten vývoj, já jsem se ve svém příspěvku také o tom zmiňoval, když budeme postupně dělat z lidských práv důležitou otázkou eh, úřadů a orgánů v jednotlivých státech. Když se to podaří, eh, potom bude mnohem větší naděje na eh, trvalý efekt než když se někam vypravíme a učiníme nějaké prohlášení. Děkuji vám. Máme ještě osm dalších žádostí o slovo. Navrhuji, abyste měli minutu a půl k dispozici. Souhlasíte? Dobře, pan Peterle. Našo jasno představit. Já vám eh, velice děkuji za přehlednou a jasnou prezentaci. Já chápu, že eh, vaše citlivé vnímání lidských práv vyplývá z vaší zkušenosti s totalitou. Konvence o lidských práv hovoří o nescizitelných právech a to je de facto základ všech lidských práv. A jak tady bylo řečeno, tato zásadní lidská práva, základní lidská práva jsou mnohde ohrožována a my tedy máme mnoho příkladů, eh, třeba pokud se týče práv nenarozených dětí. Vy jste se k tomu jasně nevyjádřil. Mě by zajímalo, jak toto právo chcete ve svém ambiciozní práci, ambiciozním přístupu k práci prosazovat. Já vás znám z parlamentu, takže já vím, že eh, vy budete tuto práci dělat dobře a eh, asi nejlepším východiskem je to, co jste řekl, prostě, že lidská práva bez demokracie neexistují. Jak se můžeme stavět k lidským právům? Zavírat oči, dvojí metr a tak dále. To můžeme, se, můžeme si vzít příklad eh, Etiopie, eh, kde jsou eh, zavíráni tisíce žurnalistů, dokonce švédský žurnalisté mezi nimi. Lidská práva ta také eh, budou souviset eh, s rozvojem. A to není něco, eh, na co bychom si mohli stěžovat nebo to popírat, ale prostě pracovat na tom. A dále je třeba pracovat na viditelnosti lidských práv, lidských práv znevýhodněných lidí, invalidů a podobně. Děkuji vám, pan Lambsdorff. Děkuji vám, pane předsedo. Stavrosi, blahopřeji ti k novému jmenování. Pokud chcete eh, dělat eh, to, co skutečně jste řekl, eh, že to chcete dělat, potřebujete, aby tady bylo třeba potřebovali byste den o 8.40 hodinách a pořádné brnění. Mám dvě otázky. Jak chcete systematicky eh, rozlišovat eh, mezi zeměmi, které eh, jaksi stagnují nebo spíše jdou zpátky, Severní Korea, Saudská Arábie, Rusko a tak dále, Etiopie, a mezi zeměmi, které, kde je viditelný postup, třeba v zemích arabského jara, možná brzy Kuba, kdo ví, možná některé africké země. Bude to něco systematického nebo bude to případ od případu? A druhá věc, útok eh, arabských mladíků v Berlíně na rabína. Eh, to by mě zajímalo, jak se k tomu chcete stavět. To bude velice zajímavé. Thank you, Chairman. Uh, welcome. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji. Uh, ano, jsem tady přímo, přímo před vámi a přeji vám všechno nejlepší do budoucna. Hovořili jste o lidských právech dialogu a soft power. Já si myslím, že eh, tady eh, bych chtěl ještě doplnit dvě věci. Eh, jedna věc je nepřiměřené tresty. Jsou tedy občané v různých částích, částech světa, tam se něčeho dopustí a pak jsou potrestáni daleko tvrdším způsobem, než jak je zvykem v Evropě. A druhá věc jsou právní procesy, které neodpovídají evropským kritériím. V této souvislosti bych chtěl eh, změnit například eh, příklad eh, Toja v Bolivii. To je něco, co byste měl mít mezi svými prioritami. Paní Kopa? Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych eh, chtěla poblahopřát Stavrosovi a chtěla bych říci, že mě velice těší a jsem hrdá na to, že ho zde mohu, mohu přivítat jako řeka, mm, jako eh, řeka, který jako první vůbec se ujímá takto vysokého úřadu. Eh, my můžeme mít důvěru v jeho schopnosti, že tedy bude tyto úkoly plnit. O co tady jde? Jde tady o obraz Evropské unie a my máme také neřešené vnitřní otázky v lidských právech, například otázku Romů, aby uvedla příklad. No a abych ještě něco doplnila, Zajímalo mě, jak můžeme svou důvěryhodnost eh, zvýšit jako Evropská unie a také tvůj úřad. Děkuji, pane předsedo, milí Stavrosy. Já jsem byl velmi pohnut eh, tvými úvodními slovy a mohu jasně říci, že to je takovým eh, znakem eh, velké oddanosti, velkého odhodlání eh, pro tuto práci. Bylo řečeno, že je to otázka, je to těžká práce, ale ty to určitě zvládneš. Já mám otázku. Týká se organizace, o které se dosud nehovořilo, a je to Rada Evropy a její činnost, přesahy její činnosti eh, do činnosti externí eh, služby Evropské unie. Eh, bylo, myslím, správně řečeno, že tady bude třeba lepší koordinace, tak aby nedocházelo k soupeření mezi Evropskou unii a Radou Evropy. A mám ještě doporučení. Já vím, jak vypadají naléhavé postupy v oblasti lidských práv v Evropském parlamentu a já doufám, že se budete angažovat, aby toto bylo efektivnější do budoucna. Jste řekl, že máme tady dobré kontakty na nevládní organizace a to by možná mělo pomoci, nebo to bychom měli využít, aby bychom měli lepší eh, výsledky. Eh, pan Klaus Defle. Stavrosti, poněvadž vím, že se učíš německy, budu, hovořit, eh, budu nyní hovořit německy, ber to jako lekci. Těší mě, ano, eh, prostě je třeba umět bavorsky, aby se domluvil v Mnichově. No nic já jsem velice rád, eh, že si dostal právě ty tuto pozici. Nechci se ptát další otázky, ale důležité je, eh, aby se eh, to příliš nerozcupovalo, poněvadž my tady často máme jednu takovou špičku ledovce. My tady často hovoříme o dvojím metru, no tak určitě nejsme dokonalí, ale ty nyní budeš mít možnost Eh, toto, na tom pracovat a eh, si tady ve vyšší pozici, takže možná máš si v lepší pozici, aby se tyto eh, dvoje dvoje standardy, dvoje standardy, aby se jaksi odbourával. Paní Muniz. Paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Vítej, drahý Stavrosi, vítej eh, na půdě našeho výboru a blahopřeji k tomu jmenování. Eh, tady jde o důvěryhodnost Evropské unie eh, vnějším světě. Hovořili jsme o dvojím metru, o dialogu s různými zeměmi, o soudržnosti. Buďme konkrétní. Soudržnost se netýká pouze vnitřní e, politiky a vnější politiky e, se vztahem k přistěhovalcům. Týká se vnější politiky jako takové. Někdy je e, lehké se soustředit na několik málo nedodržování lidských práv. My ale přece máme těsné vztahy s zeměmi, které stále ještě e, existuje trest smrti, kde se opakovaně nedrží lidská práva a tak dále. Možná, že by to chtělo stejné e, jednotný postoj vůči e, zrušení trestu smrti. A pak je tady další oblast práva žen. Práva žen v některých zemích, například Saudské Arábii, kdy už konečně bude mít jednotné efektivní stanovisko v této věci. A za třetí Izrael. Po, podepisujeme eh, různé dohody se zeměmi, které nedrží lidská práva a jsou takto také na ně, upřené, eh, takto na ně upřená pozornost ze strany Spojených národů. Podívejme se na Gruzii, na Uzbekistán, tam jsou nedodržována eh, práva dětí. My máme přitom s těmito zeměmi různé typy dohod. Děkuji vám, pane zvláštní zástupče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem. Myslím, že čas běží opravdu velmi rychle a domnívám se, že celá řada dotazů se vlastně vztahovala k několika tématům, která se eh, tady objevovala vícekrát. Řeknu Nejprve pár slov eh, k otázce rozvoje a lidských práv a našemu přístupu eh, k těmto oblastem. Ana se o tom zmínila, o tom, že se jedná o určitý problém. Tam patří i různé obchodní dohody a tak dále, všechno možné. Samozřejmě tady je třeba hodně pracovat na tom, aby komise, rada a Evropská služba pro vnější eh, činnost eh, jednali jednotně. Eh, srdce máme na pravém místě, strategická struktura je jasná, ale víme, že v praxi to není všechno tak jednoduché. Takže já budu muset dělat hodně té mravenčí práce. Nebudou to žádné tiskové zprávy, nebude tady někdo volat, jak se věci úžasně daří, ale jedná se prostě o obrovský objem práce a e, už teď se ve službě pro vnější činnost v tomto směru hodně dělá, aby se zmapovaly ty správné osoby a správné odbory. Já budu hovořit s komisaři, e, se všemi těmi, e, kteří jsou aktivní v oblastech, kde se jedná o lidská práva. Budu také hovořit s jednotlivými Eh, těmi eh, oblastmi eh, a odděleními podle zemí, tak jak jsou organizovány v rámci služby pro vnější činnost, protože to je třeba všechno sloučit. To všechno je obrovsky složitá práce, na kterou ale nebudou upřeny reflektory a to neznamená, že ji budu ignorovat, vůbec ne, protože pokud se nám podaří E, dosáhnout toho, že by tady jednoho dne mohla zavládnout meziinstitucionální spolupráce a že bychom mohli prostě zajistit implementaci všech těch jednotlivých doporučení, tak budeme mnohem efektivnější, než kdybych tady cestoval po světě a činil nějaká prohlášení. Takže na tohle se soustředím, o tom žádná. Každopádně budu mít příležitost ještě také v pátek vyslechnout radu, abych eh, získal nějaké další zkušenosti, z další doporučení a s tím, co jste mi vy dnes řekli, pak už dokážu být eh, specifičtější. A teď ještě ten dvojí metr. Já si myslím, že všichni máte v podstatě pravdu. Já chci eh, jednu věc vyjasnit. Alexandře, můj mandát se netýká eh, nedodržování základních lidských práv uvnitř Evropské unie. To ne. Ale jak jsem řekl z kraje, je jasné, že naše schopnost být konsistentně eh, konsistentní uvnitř nám posiluje eh, šance v jednání s vnějším světem. Takže samozřejmě já nebudu mít v tomto směru mandát, ale budu se eh, věci snažit sledovat, protože pravděpodobně to víte, eh, prostě tady existují určité skandály, ty demokracie, které máme v Unii, dávají možnost otevřeným diskuzím, politickým diskuzím eh, a samozřejmě celá řada zemí, kde ty svobody neexistují, tak bude potom chodit a říkat co, tohle, co tamto a první odpověď je samozřejmě, musíme být konzistentní i uvnitř a nebudeme se tomu vyhýbat. Náš parlament o těchto věcech hovořil, hovoří a bude hovořit a zároveň to není argument proti implementaci lidských práv jiných. To, že my o určitých věcech diskutujeme otevřeně, to je právě něco, co obrovsky chybí v celé řadě zemí a to je nepřípustné. Takže já v tomto směru budu bojovat maximálně eh, proto, aby eh, se demokratická diskuze nestala nějakým eh, sprostým či nevhodným slovem. To v žádném případě ne. A ještě něco. Samozřejmě máte zároveň naprostou pravdu s tím takzvaným dvojím metrem. Prostě eh, to není něco, co by existovalo mezi, eh, te, eh, představoval určitý rozpor mezi tím, co děláme uvnitř a co eh, vykládáme směrem ven. Ale celá řada se domnívá, že ten dvojí metr Evropská unie používá vůči dalším státům ve světě. E, a e, díky, že jste to zmínili, protože já budu mít příležitost se o tom pobavit s radou, až se tam e, vydám a budu přemýšlet, jak toto řešit. Není to jednoduché, ale udělat to musíme, už jsem to řekl. Pan Kejle z Rady Evropy, vy jste se zmínil o tom, že tady vlastně skutečně není žádný konflikt. Já musím říct, že jsem vždycky hovořil s panem Muznikem velice přátelsky, spolupracujeme velmi dobře. On je vlastně za Radu Evropy, hlavním mluvčím v oblasti lidských práv. Já do Štrasburku se zase brzy chystám. E, musím říct, že tady máme určité nástroje Evropské unie, a zároveň si velmi vážíme a vysoce hodnotíme práci odvedenou Radou Evropy. Také máme možnost to vlastně využívat v celé řadě bilaterálních a jiných setkání. Snažíme se zjistit, jak se realizují doporučení Rady Evropy, vyměňujeme zkušenosti chci to ještě posilovat. Bohužel eh, zatím je tady příliš často ještě eh, pozorována určitá bázlivost, určitý strach, institucionální obavy a já se budu snažit toto rozptýlit a eh, ty synergie mezi námi ještě posilovat, protože takto se nám podaří být efektivnější. Pan Kase také hovořil o dvojí metru, já už jsem se k tomu vyjádřil a budu se tím zabývat i nadále. Pan Schopfen, tak tomu chci poděkovat za to, že tady hovořil o těch dvou tématech, která zmínil. Já to budu studovat a ještě chci poděkovat vlastně vám všem, panu Petlerovi a jsem si jist, že Eh, vlastně nebudu moci dopodrobna odpovědět na všechny otázky. Každopádně toto byla eh, poslední otázka a já se ptám, zdali eh, mohu udělat to, co jsem už chtěl udělat rok a paní Pasko tady jednu věc řekla, která mi k tomu pomůže. Říká, že je ráda, že nový vysoký představitel pro lidská práva je z Řecka. Vy mě znáte poměrně dobře na to, abyste věděli, že, mám, že jsem velmi hrdý na to, že jsem řekl, ale jsem ještě hrdější na to, že jsem Evropanem, jsem především Evropanem. Barbaro, Elmare a další, mohu se zeptat, kolik One, only two maybe. Okay. Kdo tady vlastně Eh, per řecky v tomto slyšení. Kdo je tady? Kata. Eh, nikdo. Apošes. Eh, Apochers. Tamhle. Aha. Jsem skutečně rád, že jsem zpátky. Skutečně si myslím, že budeme spolupracovat nesmírně těsně. A já Skutečně se pokusím ze všeho strhnout trošku, eh, učinit vše maximálně transparentní, být vám co nejblíže, pokusit se využít maximálně vašich zkušeností a moudrosti. Budu vám předávat všechny informace ze svých návštěv, abych pomohl i vám ve vaší práci a rovněž se eh, budu angažovat ve spolupráci s nevládními organizacemi do té míry, jak to bude možné a eh, takto tedy vám to slibuji a budu s vámi v kontaktu. Děkuji za pozornost. Milí Stavrosi, velice ti děkuji za všechno vysvětlení. To bylo korunováno přátelským potleskem. Budeme muset ještě o tom hovořit, ale věřím, že je před námi dobrá spolupráce, to už mohu říci. A doufejme, že se to slůvko Katar nebude příliš často používat. Takže srdečně děkuji, přeji ti všechno nejlepší z věcného hlediska i pro celou Evropskou unii je to nesmírně důležitý úkol, takže ti přeji všechno nejlepší v zájmu našich společných zájmů. Thank you. Meine Damen und Herren, could be quiet on the sheep seats. Ich möchte jetzt den Tagesordnung. Nyní bych chtěl přijít k bodu 3 pořadu jednání a to je hlasování o tématu konzulární ochrana občanů Evropské unie v zahraničí. Bude to elektronické hlasování. Je tu prosím paní navrhovatelka Ojuland. Tak eh, nás už v konání nemůže zastavit, když tu není. Prosím o klid. Paní Ojuland tu není takže musíme rychle rozhodnout, než se dostaví. Máme několik pozměňovacích návrhů. 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Potom 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 23, kde pro? Proti? Držel se? Přijat. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dostáváme se k návrhu 27. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Musíme hlasovat ještě jednou. 29. Kdo je pro? Musíme to ověřit. Končím hlasování. 13 ku 18 návrh byl zamítnut. Ten návrh 10, kde pro? Proti, zdržel se, přijat. 11, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 31 pro, proti. Zdá se, že je to podobné, že to musíme ověřit, ale myslím, že byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to 13 ku 20, návrh byl zamítnut. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 15, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 18, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronické hlasování o celém návrhu. Hlasování je u konce. 32 hlasů bylo pro vůči jednomu, takže eh, návrh textu byl přijat. Srdečně vám děkuji. Eh, jistě někdo vyjádří eh, poblahopřání navrhovatelce. perché la Gomes è praticamente signora ah, Permani, okay. quindi diamo la parola a lei. Colleghi, passiamo al punto seguente. Vážení kolegové a milé kolegyně, přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je Fond pro azyl a přistěhovalectví. navrhovatel, pan Mavro Nikolas, náš parlament opustil. Jeho nástupce dnes ještě není přítomen. Paní kolegyně Kopa vystoupí místo navrhovateli a povede diskuzi na toto téma. Chtěl bych vám připomenout, že náš výbor předkládá stanovisko vůči výboru Libe na toto téma. A náš výbor může projednávat toto téma pouze dnes. Bylo předloženo 22 pozměňovacích návrhů. Takže slovo dávám eh, neprodleně paní kolegyni Kopa. Děkuji, pane předsedo. Jak asi víte, v oblasti politiky vnitřních záležitostí eh, bezpečnost a řízení externích eh, hranic je velice důležitá. Na období 2014-2020 je navrhováno zjednodušit strukturu tím, že bude přijat dvoupilířová struktura. A kromě toho bude tedy eh, Fond eh, pro vnitřní bezpečnost. Má se zaměřit na sledování toku eh, migrací, podpoří akce a cíle přistěhovalectví, včetně legální řízení asilu, má mít eh, srovnatelnou dimenzi a zajistit, aby Evropská unie sledovala své priority eh, politiky bezpečnosti a vztahy s evropskými zeměmi. Eh, chceme zajistit kontinuitu financování počínající ve státech EU a pokračování mimo EU a řešení situací, eh, mimořádních situací. Eh, Výbor pro zahraniční eh, věci vítá vytvoření tohoto fondu na podporu solidarity mezi členskými státy a sdílení zátěže zdůrazňuje důležitost sdílet konzistentnost opatření mezi oběma fondy a využití eh, nástrojů financování vzhledem k tomu, že tento fond se bude z části využívat na podporu spolupráce mezi zeměmi, zejména z hlediska implementace re readmisních eh, dohod a eh, regionálních eh, programů ochrany. Dále se tento fond má využívat v souladu s vnější činností jak je stanoveno v článku 22 smlouvy o fungování Evropské unie. Náš eh, výbor proto eh, jasně podporuje eh, začlenění SVČ, e zejména do fáze programování tohoto fondu vytváření nástrojů pro vztahy s ostatními zeměmi. Dále zdůrazňujeme, že veškeré aktivity financované z tohoto fondu mají být eh, v souladu se základními eh, právy kategorií osob a eh, další aktivity financované z tohoto fondu mají posilovat tuto doplňkovost s základními právy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Hlásí se prosím někdo o slovo k tomuto tématu. Zdá se, že paní Kopa byla velice přesvědčivá. Paní o vás, generálního ředitelství pro vnitřní věci, prosím. Yes, good afternoon. Uh... Dobré odpoledne. Jménem eh, komise DG pro vnitřní věci. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji za pozměňovací návrhy a chtěla bych také přivítat eh, návrh stanoviska vašeho výboru k budoucímu finančnímu nástroji pro eh, justici a vnitro. Pokud se týče azylového, azylové politiky, azylového migračního fondu, my souhlasíme s vaším názorem, že veškeré akce musí být v souladu se základními právy a z tohoto důvodu v návrhu komise v úvodním bodě číslo 24 je odkaz na to, že všechny podporované akce musí být v souladu s principy a s kartou základních práv. Možná bychom eh, v určitých aspektech, eh, tak jak byly prezentovány vaším výborem, bychom mohli posílit eh, viditelnost určitých akcí. Pokud se týče komplementarity externí dimenze fondu, tak eh, zcela správně je ve stanovisku výboru řečeno, že tento fond bude mít novou externí dimenzi, jejímž cílem bude finančně podporovat činnosti ve třetích zemích, které mají přímý dopad na území Unie. zásadě se dá říci, že tady jde o to, aby byly ošetřeny zájmy Unie a samozřejmě, aby vhodným způsobem byla zjištěna komplementarita s dalšími existujícími unijními nástroji. to je e, komplementarita také e, mezi jednotlivými nástroji v Evropské komisi, ale také jde o zahrnutí činnosti a akcí zahraniční služby Unie. Děkuji vám. Děkuji vám. Myslím, že tady nevidíme další přihlášky do debaty. Hlasovat se bude tedy 6. září. A nyní přesto přicházíme eh, k dalším bodu, a to je obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2013. Naší zpravodajkou je Anneli Jetemaky. A chtěl bych ještě říci, že bylo podáno 162 pozměňovacích návrhů. 22 se týká eh, návrhu stanoviska, které je tedy eh, stanoviskem AFETu. Takže my dnes můžeme provést výměnu názoru a 6. Eh, se bude hlasovat, tedy ve čtvrtek. A já nyní dávám slovo bez dalších průtahů paní Jetemaky. Dobré odpoledne vám všem. Jsem ráda, že vás tady všechny vidím opět po prázdninách. Vidím, že jste změnili barvy. Eh, oproti naši poslednímu, našemu poslednímu zasedání v květnu, jak řekl náš předseda, Pozměňovací návrhu je velké množství. A my tedy zítra se sejdeme v kruhu stínových zpravodajů a teprve ve čtvrtek potom eh, s celým výborem. Já doufám, že se nám podaří podaří dohodnout na společné jednotné linii našeho výboru. Já si myslím, že je eh, čas, eh, kdy můžeme říci velice jasně, jaké jsou naše priority, poněvadž pokud se zhodneme my, pak určitě s námi bude souhlasit také rozpočtový výbor. Pokud ovšem se nezhodneme, pak eh, samozřejmě nejsme to my, kdo rozhoduje o rozpočtu v oblasti zahraniční politiky. Chtěla bych říci, že s optimismem očekávám, že po zítřejších debatách budeme schopni se shodnout na linii. Já doufám, že tedy eh, politika sousedství a politika vůči Palestině a dalším eh, patří k našim prioritám. Také všem je třeba říci, že to, co navrhuje komise, to není definitivní znění. Musíme se snažit o dosažení kompromisů, které, které tedy eh, nemohou být eh, příliš velkorysejší než návrhy komise, ale také nemůžou eh, a také musí jít tedy na skromnější úroveň. My tady máme návrh eh, o úpravu kolem 5%. Já myslím, že to je moc. Já si myslím, možná bychom se měli zhodnout na polovině nebo o něco málo více než polovině. Ale každopádně je na politických skupinách, aby rozhodli o svých prioritách. A já jsem nyní připravená k debatě a připravená slouchat. Děkuji. Nyní si vezme slovo pan Galer, který je stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce. Těch 22 pozměňovacích návrhů beru na vědomí a my se k tomu budeme stavět podle toho, do jaké míry pomocí těchto změn nebo dalších návrhů budeme schopni jednat eh, v oblasti, které jsou nutné. My si potřebujeme zachovat akceschopnost v oblasti zahraniční politiky, a v oblasti toho, co se na nás hne, respektive také v našich vlastních iniciativ vůči jiným zemím a třetím zemím. Konkrétně to znamená, že já jsem se zabýval těmi aspekty eh, z toho hlediska, že je tedy schvaluji nebo odmítám podle toho, zda je zajištěno to, zda návrh komise se vrací do původního stavu, tam, kde eh, si myslím, že rada priority eh, vnímá špatně. Kolegyně hovořila o prioritách směrem na východ, na jich, eh, možná také na blízký východ. To jsou ty priority, o kterých hovořila, ale my tedy víme, že v této oblasti skutečně je třeba mít dostatečný rozpočet škrtání tady to by byl politicky špatný signál a jinak bychom tady museli počítat s tím, že v průběhu roku budeme muset zase peníze nějakým způsobem doplňovat. Čili v zásadě se více méně zhodujeme na tom, eh, jak to chce eh, výbor rozpočtový, že tedy jde o to vrátit eh, částky na mm, výši návrhu komise tak eh, já jsem pro, my samozřejmě máme trošku, je to o něco víc, než kolik eh, máme teď, ale eh, pokud tedy se toto podaří, pak samozřejmě necháme padnout ten alternativní návrh a sice částečné vrácení na původní výši. Takže podle toho bude vypadat naše hlasování. Díky. A další promluví pan kolega Munis, který je stínový zpravodajem za socialisty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Jetemaky. Od poslední debaty došlo k určitému vývoji a také k vývoji eh, od toho původního návrhu a je to vývoj správným směrem. Eh, my to vidíme tak, eh, že je třeba, aby naše zahraniční činnost eh, byla důvěryhodná. To znamená, aby měla k dispozici dostatek prostředků tak, abychom byli schopni řešit politické priority, o kterých tady sami hovoříme. V rámci toho textu se můžeme dohodnout na kompromisních návrzích, ale ne tedy všude. Co se týče toho evropského, evropské zahraniční služby, tady se, se tady navrhuje 2,5% navíc, tedy zvýšení. Tím, tím se tedy rada eh, škrtá 28 milionů komise říká něco jiného a vy zase říkáte ještě něco jiného. Je to na základě konzultací s agenturami, které se to týká, nebo konzultace s radou, nebo prostě z čeho to vychází? Čili toto je třeba vyjasnit, protože my si myslíme, že ten zahraniční servis prostě potřebuje peníze na to, aby mohl efektivně fungovat. to, eh, jestliže mají určité požadavky na hmotnou infrastrukturu, tak ty je třeba splnit. No a když se podívám ještě na čísla dále, tak, eh, tak jak to řekl pan Galer, tady skutečně si myslíme, že je třeba se vrátit k původním hodnotám navrhovaným komisí, zejména eh, v těch nejdůležitějších oblastech. Určité geografické oblasti, Afganistán, Latinská Amerika, eh, politika sousedství směrem na východ i do Středomoří a pak tady máme ještě další instrumenty a zde bychom byli pro nástroj stability, nástroj pro lidská práva a nástroj pro sousedství. Zde tedy to vrátit na původní hodnoty. Já si myslím, že to je to úplné minimální minimum. Čili zde se musí hodnoty vrátit na úroveň návrhu komise. A chceme tedy pracovat na těchto programem také v řadě v, eh, v řadě parlamentních zpráv. Eh, mnohé z nich už tedy byly vydány. Dále je třeba dosáhnout v parlamentu konsensu na eh, přiměřených číslech a my jsme hovořili dříve o 300 milionech, teď se hovoří o 280 milionech, ale to znamená, že to je určitý škrt a tady je třeba eh, nám to vysvětlit, než nás požádáte o schválení. Jinak tedy vám chci poblahopřát. Eh, je to dobré a po vysvětlení těch škrtů můžeme souhlasit. Mini de la komisi. Ještě pan Mini z komise. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že komise děkuje paní Unis, panu Galer a paní Brontner za pozměňovací návrhy které upřesňují návrh rozpočtu komise eh, po určitých škrtech značně významných ze strany rady a také vzhledem k paktu stability. Co se týče toho, co řekl zpravodaj, tak on nenavrhuje eh, znovu eh, nasazení administrativních výloh a tady chci říct za eh, komisi eh, následující pro nástroj stability, který byl výrazně snížen radou. Eh, komise navrhuje, aby byly věci ponechány, protože to jsou chybné formy snižování prostředků Chtěl bych ještě upozornit na strukturu rozpočtu společné zahraniční a obrané e, politiky. zpravodaj hovoří o linkách podle misi, e, misí a zpravodaj, e, to znamená, že by tam bylo 15 nových linek, celkem 23 pro tuto část rozpočtu. Podle komise to není rozumné, neodpovídá to dohody E, dohodě mezi institucemi, tak jak je to upřesněno v e, meziinstitucionální e, dohodě a také to neodpovídá principům politiky odpovědnosti. Paní Ashton chce větší transparentnost pro tento rozpočet, co se týče velkých misí, tak tak již bylo postupováno v rozpočtu 2011 a jsou tam konkrétní linky Gruzie, Kosovo, Afganistán a tak dále. Ale je třeba samozřejmě v rámci této politiky udržet určitou míru flexibility. To bylo také v prohlášení e, řečeno. A takové to zmnožení těch jednotlivých položek, to by bylo proti smyslné. E, samozřejmě je třeba e, velice konkrétní zprávy. Čtyřikrát za rok se tyto oper, eh, zprávy předkládají k jednotlivým misím a eh, k tomu jsou ještě další podklady. Realizace takovéhoto rozpočtu, eh, který by byl rozdělen na 23 položek, by znamenalo obrovsky zvýšit náklady na administrativu, přitom se administrativní síly z komise spíše stahují, to už je realita. Pak tady ještě je otázka multiplikace aplikací těch jednotlivých transferů finančních eh, prostředků, eh, z nichž eh, některé z těchto transferů nemají politickou váhu. A pak ještě jedna věc, to, co zpravodaj navrhuje ohledně posilování těch kapacit pro zajišťování míru, tak tady komise domnívá se, že nástroj Peace Building Partnership je již postačující a je to také jeden ze tří hlavních nástrojů pro rok 2014 až 2020. Takže děkuji, pane eh, předsedo, že jsem mohl upozornit na tyto dva konkrétní e, prvky. Děkuji. Chci ještě závěrem říci, že hlasovat se bude 6. září. Omlouvám se, paní zpravodajko, vy jste chtěla, chtěla ještě reagovat. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Byla jsem otázána, zdali e, tato navržená snížení rozpočtu jsou e, postavena na dobrém základě. A já se ptám, zdali návrhy na zvýšení jsou postaveny na dobrém, dobrém základě. Já e, bych řekla asi tolik. Jsem pro silnou zahraniční politiku Evropské unie, ale ono nejde jenom o finanční prostředky. síla politiky Evropské unie nezávisí v současné době tolik na finančních prostředcích, jako na vůli. Tady není společná vůle, není tady nějaká jednotící hlavní linie, proto je tato zahraniční politika slabá. Samozřejmě finanční prostředky jsou zapotřebí, to Přiznávám, to je jistě tak. A je normální, že zde v parlamentním výboru se eh, eh, prostě musíme pokusit eh, shodnout ohledně určitých klíčových otázek v tomto ohledu. Víte, kolegyně a kolegové, parlament eh, se vydal eh, téměř eh, do všech stran. Já musím říct, že pokaždé, když jsem byla na nějaké misi, tak jsem si uvědomovala, že tady jsou nedostatky. Nedostatky určité prostě možná pochybení, nehovořím o stovkách milionů eur, ale přece jenom před nějakým časem, uvedu takový příklad, jsme se vydali na jednu misi, neřeknu do jakého státu to bylo, a existoval takový projekt eh, boje proti eh, násilí v rodinách, domácímu násilí. Eh, a já jsem se tedy Eh, zeptala toho příslušného autora, co to znamená. A bylo mi řečeno, že vlastně ten dotyčný neví. Ještě další příklad. Irák. Tam je například zapotřebí těch obrněných transportérů. A vy víte, že ta situace v zemi je strašlivá. Eh, potřebují tam ty obrněné transportéry eh, a pro zajištění dopravy a ty vozy jsou na místě, ale nejsou využívány už po celá léta, protože e, se to e, prostě e, hroutí pod vlivem určitých administrativních nesplněných požadavků, nevyplněných formulářů a tak dále. Takže hovořím o tom proto, že peníze tady existují, ale nikdo nic nekontroluje nikdo se o věci nezajímá, nikdo eh, prostě se nesnaží, aby ty jednotlivé úkoly byly kvalitně realizovány. Jak jsem řekla, já chci, aby zahraniční politika Evropské unie byla silná, ale to, co tady chybí, je vůle. Nedostává se dosti vůle. To je vše. Děkuji za tyto připomínky a můžeme přejít k dalšímu bodu doporučení Rady komise a služby pro vnější činnost ohledně jednání eh, o dohodě o spolupráci a posíleném partnerství mezi Unii a Kazachstánem. Naší zpravodajkou je paní Jakoncáry. Chci připomenout, že jsme příslušným výborem a e, do 18. dostaneme ještě stanovisko e, výboru INTAT. Teď se jedná o první výměnu názorů. E, také e, budeme mít slyšení o Kazachstánu e, při příležitosti našeho nadcházejícího jednání 19. září v 15 hodin. A ještě dřív, než dám e, naší navrhovatelce či zpravodajce slovo, tak do 11. září ve 12 hodin je možno předkládat pozměňovací návrhy. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji vám. Vlastně by bylo nesmírně zajímavé bezprostředně po projevu Stavrose se diskutovat o této otázce, protože to jednání mezi Evropskou unii a Kazachstánem je těsně zpěto s činností Stavrose Lambrinidisem. Kazachstán eh, nám eh, činil problémy mnohokrát objevily se jako eh, důležitá otázka na programu, kterým se Evropský parlament zabýval a stále se tím zabýváme. Eh, v březnu bylo vydáno eh, usnesení k Kazachstánu a tam jsme vyzvali kazachstánské orgány, aby učinili, co je v jejich silách pro zlepšení otázek eh, eh, lidí a politických reform v Kazachstánu. Je to velice okamž... zajímavý okamžik, protože jak Kazachstán, tak i Evropská unie chtějí aktualizovat a modernizovat dohodu o partnerství. Nesmíme zapomínat na to, že Kazachstán v posledních 20 letech dosáhl eh, značného ekonomického pokroku během svého eh, nezávislosti. Kazachstán je, eh, přistupuje pragmaticky, otevřeně k možnostem reform a snaží se využít nejrůznější příležitosti. S zpravodají jsme se několikrát setkali a také jsme v procesu eh, doporučo, vypracovávání doporučení a v procesu konzultací. Bohužel se nám nepodařilo zapracovat všechny cenné návrhy a doplňky, které předložili stínoví zpravodajové, i když se nám podařilo mnohé z těchto návrhů zohlednit máme velice přísné omezení textu na eh, pouze 6 tisíc znaků. Byla jsem tedy nucena drasticky zkrátit návrh textu, i když bych do toho velice ráda zapracovala eh, všechny ty důležité otázky a návrhy. A i já jako zpravodajka jsem předložila některé pozměňovací návrhy. Jak řekl pan předseda, lhůta předkládání pozměňovacích návrhů eh, vyprší v úterý příštího týdne. Chtěla bych eh, se velice stručně dotknout těch hlavních oblastí doporučení. Obracíme se na radu a komisi, jak jsem již řekla, eh, s požadavkem, aby zajistili, aby se eh, vytvořil eh, rámec, v němž budou eh, řešeny prioritní oblasti, včetně lidských práv, ekologického udržitelného programu, dopravy a boje proti různému ohrožení a řešení výzev, co se týče dialogu a spolupráce je velice důležité zajistit, aby tato politika byla konzistentní s ostatními politikami EU a abychom uplatňovali zásadu e, více za více. Dále je důležité zajistit, abychom posílili regionální spolupráci a zlepšili naše vztahy e, k střední Ázii na základě opatření posílení důvěry. Co se týče hospodářské spolupráce, je třeba zajistit, aby Kazachstán učinil nutné, konečné eh, kroky a usiloval o členství ve VTO a také dohoda Kazachstánu o celní unii s Ruskem eh, by neměla být žádnou překážkou v našem jednání. Tedy otázka lidských práv a základních svobod zaznamenala určitý pokles a eh, to bude největší oblast naší působnosti v rámci usnesení, zejména toho usnesení z března tohoto roku. Trváme na tom, jak jsem již řekl, že je třeba dosáhnout pokroku eh, v eh, jednání o posíleně dohodě o partnerství a musíme se opírat právě o tu otázku lidských práv a demokracie. Eh, navazuje to na to, jak jsme o tom diskutovali se Stavrosem Lambrinidisem. Navrhujeme, aby Evropská unie stanovila konkrétní měřítka a doložky a poskytování pomoci, protože jinak by tato dobře míněná slova o lidských právech eh, by neměla žádný dopad v reálném životě. Máme akční plán pro lidská práva a je třeba, aby Kazachstán eh, respektoval doporučení Eh, výboru a zvláštního eh, zpravodaje OSN v otázce mučení. Tedy ještě jednou chceme, aby Evropská unie zahájila jednání o usnadnění vízového režimu, protože to by přineslo eh, jasný přínos pro ekonomický vědecký život a vedlo by také k prohloubení mezilidských vztahů a mohla by se v Kazachstánu vytvářet nezávislá platforma občanské společnosti. Bylo by možné zintenzivnit oblast programu eh, výměny. Domnívám se, že tato doporučení jsou opravdu důležitá. během tohoto období vyjednávání jsme se setkali s hlavním vyjednavačem, s panem Vigandem mnohokrát. Jsem si jistá, že se svými stínovými zpravodaji a s panem Vigandem o tom budeme ještě jednat a můžeme tedy e, schválit toto doporučení. Děkuji vám. Děkuji. A Slovo má eh, stínová zpravodajka Jekle za EPP. Děkuji, pane předsedo. Mé poděkování patří paní Jakoncary za celou řadu eh, dobrých jednání. Jistě má pravdu, když říká, že nemohla zohlednit eh, veškeré podněty, které byly vypracovány. V mnoha otázkách jsme sice souhlasili a podporovali jsme se, ale bylo jasné, že je do své zprávy eh, zapracovat nemohla, protože všichni víme, jaká pravidla platí. Proto bych chtěla nejprve jí poděkovat za dobrou práci a dále bych chtěla říci, že eh, to tuto dohodu o partnerství a spolupráci máme již delší dobu a není hovoříme o posílené dohodě, proto musíme udělat mnohem více, než což jsme mohli vykonat doposud. posud abychom zareagovali na veškerý vývoj. A veškerý vývoj znamená samozřejmě, abychom měli na paměti i požadavky, které klademe v oblasti lidských eh, práv, eh, právního státu, eh, řádné zprávy a také trochu demokratizace. To znamená, že musíme zohlednit, že je to naprosto odlišná tradice a kultura, která je v Kazachstánu Iránu. Musíme eh, eh, vůči tomu vyjádřit respekt a poskytnout také dostatek času. Přesto bych chtěla říci, že eh, úmluva o lidských právech, kterou Kazachstán podepsala, veškerá memoranda, která Kazachstán přijal, bych, jejich uplatňování bychom měli požadovat. A samozřejmě i ten akční plán pro lidská práva, ale měli bychom jasně říci, že nepřicházíme, abychom udělovali lekce. My přicházíme jako partneři, kteří chtějí jednat s Kazachstánem na eh, stejné úrovni a z této dohody mají profitovat obě strany, Kazachstán eh, a lid v Kazachstánu i my. Kazachstán projevil politickou eh, vůli a také se eh, v tomto ohledu aktivně angažuje. To bych chtěla jasně říci od eh, roku 99, když jsem poznala tuto zemi a tak dlouho již eh, jsem členkou této delegace pro Kazachstán a tak tu vidíme pozitivní signály. Jistě, zdále ještě nejsme se vším spokojeni. Mládež a vzdělávání mládeže je důležitým tématem v této dohodě. To je nesmírně důležité pro nás i pro Kazachstán. Pokládám za důležité to mnohem více než v minulosti a také eh, předložím pozměňovací návrh návrhy v otázkách hospodářského rozvoje, v otázkách obchodu. Je to důležité, ale je to současně i velice složité. Otázky energetiky, dop úpravy životního prostředí. Klást tyto otázky Kazachstánu, ale řešit je i v souvislosti se celou střední Asií. Problematika zajištění vody a energií je velice důležitá. Musíme se tím zabývat. Zabezpečení hranic, obchodování s lidmi, obchodování s drogami je další důležitou otázkou pro nás. Chtěla bych velice poděkovat Kunaldovi Víkandovi, hlavnímu vyjednavači posluchači. Jistě není samozřejmé, jak nás eh, do tohoto jednání eh, zapojil. Sama zpravodajka to již řekla. Máme pocit, že jsme dobře informováni a, on si přeje, aby parlament eh, pochopil jím zvolenou cestu a podporoval ji. To bych chtěla vysloveně podpořit a věřím, že tímto způsobem nakonec kdy do toho zapojíme i Radu Evropy prostřednictvím Benátské komise, že eh, dosáhneme z eh, eh, dobrého výsledku a věřím už nyní, že bude souhlas s touto posílenou dohodou. Děkuji, děkuji. Již se už nikdo nehlásí o slovo? Zdá se, že opravdu ne. Přejdeme tedy k dalšímu eh, bodu našeho programu a to je politika, kritéria a strategické zájmy EU v oblasti rozšiřování. Spravodajkou je paní kolegyně Kopa. Ano, ona má dnes hodně práce. K tomuto tématu dnes absolvujeme třetí výměnu názorů. Pozměňovací návrhů byly zhruba tři stovky. A 20 kompromisních návrhů, která, které mají do pomoci k širokému souhlasu. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům a kolegyním za projevený zájem. kteří prostřednictvím celkem 300 pozměňovacích návrhů eh, velice přispěli eh, k stanovisku, které jsem vypracovala. Já jsem navrhla 20 kompromisních návrhů, jejichž pomocí chci poněkud eh, sjednotit, zvlížit stanoviska. A dnes mohu s potěšením říci, že většinu z těch kompromisů je většina již je podpořena shodou. Já tedy nechci nyní vysvětlovat tuto zprávu, to už se odehrálo dvakrát a myslím, že všichni chápeme, nakolik je tato zpráva důležitá. Já se tady těším na vaše stanoviska k kompromisům a také na další debatu, která je důležitá. Já bych chtěla ještě se vyjádřit ke třem věcem. Jednak je, jsou to integrační kapacita, sociální dimenze a poté bilaterální otázky. K integrační kapacitě Evropský parlament v roce 2006 představil své stanovisko eh, v příslušné zprávě pana Štuba a také jsme zde měli skvělou zprávu o rozšíření EU, eh, který vypracoval náš dnešní předseda. Kompromis číslo 7 odpovídá stanovisku z tehdejší zprávy kolegy Broka a e, s tou souhlasili také zelení. Chci jenom připomenout, že integrační kapacita by tady neměla být užívána k tomu, a abychom e, jak si kritizovali a odmítali integrační e, úsilí kandidátských zemí. Je zde připomenuto, že je z odpovědností Evropské unie zlepšovat svoji absorční kapacitu eh, také při zkoumání pokrokových zpráv. Integrační kapacita musí být eh, již v, musí být vyhodnocována již v počátečních fázích integračního procesu tak, aby fungovaly rozhodovací procesy, aby byly posilovány příslušné orgány. Samozřejmě je to kompromis docela ožehavý a proto bych chtěla poprosit paní kolegyni Gal, aby stáhla svůj pozměňovací návrh číslo 80, který sice technicky je jistě jednotitelný s tímto, kosmickým s tím návrhem a také v kompromisu 14 se o tom hovoří. E, další aspekt je sociální dimenze. Sociální dimenze v mém návrhu e, měla velice důležitou pozici a já s uspokojením konstatuji, že se nám podařilo dosáhnout shody, která je podle mě velice konstruktivní. E, týká se to kompromisu 8. Jednoduše a prostě sociální normy jsou zakotveny v eh, smlouvě o EU v různých instrumentech, eh, v eh, chartě lidských práv. A tady je třeba mít jenom jaksi větší úsilí, vyvíjet větší úsilí, možná, že při posledním vlně rozšiřování jsme to trošku zanedbali. Je třeba jednoduše a prostě eh, pohlížet nejenom na legislativu, ale také na realitu na místě. Na třetí bod eh, bilaterální otázky. Eh, tady bylo skutečně mnoho pozměňovacích návrhů, které ukazují, jak je to ožává otázka. Ukázalo se dosud, že je třeba klát větší důraz na řešení problému ještě v předvstupní fázi, tak aby vstupní proces nebyl zatěžován bilaterálními spory. Evropská unie musí udělat vše proto, aby se řešily tyto bilaterální problémy v souladu s právem mezinárodním a evropským a to se řeší v kompromisu číslo 17 a 18. No a ještě závěrem bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali po dosti dlouhou dobu a přispěli velmi konstruktivně k dohodě a to i v těch ožehavějších otázkách. Děkuji vám. Paní Omen Reuten, eh, stínová zpravodajka právě přišla. Chcete prosím promluvit? A prosím, zapněte si mikrofon. A Paní Omenroven eh, žádá ještě o dvě minuty odklad, takže pan kolega Duff. Já bych chtěl poděkovat eh, paní Kopa, která podle mého názoru odvedla vynikající práci při sepisování kompromisů. Já s ní souhlasím v tom, že je důležité abychom e, přísněji posuzovali svou vlastní kapacitu k integrační kapacitě Unie. Myslím, že jsme se poučili z minulosti. Možná, že jsme v přístupu k rozšiřování či vstupům do Unie a k výzvám, které jsou s tomu spojeny pro nás, že tady jsme byli možná e, příliš e, Eh, málo informovaní nebo věnovali tomu málo pozornosti. A já si myslím, že navrhované znění je inteligentní, citlivé a skutečně dělá to, co se od něj očekávalo, aniž by měnila tato formulace kodaňská kritéria. Přesto by ještě bych chtěl poukázat na jednu věc a chtěl bych jak si propagovat svůj pozměňovací návrh číslo 272, jenž hovoří o možnosti vložení nové kategorie do eh, evropských smluv kategorie přidruženého členství. Ano, my se jistě eh, dožijeme obecné revize smluv, eh, pravděpodobně v roce 2015 a bude to v souvislosti s posílením integračního procesu a s federalizací. tak s tím se eh, trošku změní také pozice kandidátských zemí a i některých současných členských zemí. Já se domnívám, že je správný čas k tomu, abychom začali uvažovat o něčem na půl cesty mezi úplným členstvím a vstupem, což já tady popisuji termínem přidružené členství. Domnívám se, že toto by bylo vhodné pro země, které by chtěly vstoupit do Unie, ale nemohou, neboť nedokážou splnit kodaňská kritéria. Bylo by to také vhodné pro ty, které, pro ty země, které by vstoupit mohly, ale z vnitropolitických důvodů se rozhodnou nevstoupit a za určitých okolností by to mohlo být vhodné také pro země, které nemohou a ani, by si, ani si nepřejí vstoupit. Samozřejmě to znamená zkomplikování současné struktury Unie. a její integrace. Přesto si myslím, že spolu s prohlubováním federálního charakteru Unie je to vhodný přístup. Tedy tím alespoň se nějakým způsobem stavíme, nebo bylo by vhodné, kdybychom se nějak postavili k tomuto konceptu. A nyní paní Omen Reuten. Eh, Pane předsedo, Pane předsedo, já bych chtěla nejprve poděkovat paní Kopa eh, za skvělou spolupráci u většiny pozměňovacích návrhů. S výjimkou tří jsme se shodli a otázky, eh, které eh, zmínila po setkání se stínovými zpravodaji, tak s tím také souhlasíme. Chci konstatovat, že se jedná o obecnou zprávu, která bere do úvahy usnesení, která byla schválena e, k otázce rozšíření. A také chci konstatovat, že tady nejde o zprávu, která by se zabývala těmi e, rozšířeními, která e, již probíhají. A za třetí, musím říct, eh, že tam, kde se jedná o bilaterální záležitosti, tak eh, se domníváme, že je třeba to vyřešit před přistoupením, jinak budeme mít ještě více problémů. A tady k tomuto bodu jsme teď dospěli k takové formulaci. Rovněž jsme našli formulaci, která se vztahuje k otázce kapacity integrace. Pan Andrew o tom právě hovořil a já myslím, že musíme učinit vše proto, abychom e, kandidátskou, tuto kandidátskou zemi mohli e, přijmout, ale zase e, jenom kvůli integraci nemůžeme odmítnout přistoupení. Integrace, paní Kopa to řekla velmi dobře, znamená přistoupit také na určitý počet závazků. Takže jsem spokojená a myslím, že s těmi kompromisy to dovedeme ke zdárnému konci. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo pár slov, pár připomínek, když dovolíte. Chci nejprve poblahopřát paní Kopa a také jí poděkovat eh, skutečně za skvělou práci. Myslím, že dokument, který teď budeme schvalovat, je velmi zásadní, velmi důležitý a e, aktuální, protože tady je celá řada otázek různorodých e, v tě, celé řadě oblastí, včetně strategie e, toho rozšíření do budoucna. A já myslím, že je pro nás velice zásadní přijmout Eh, strategii, která by byla skutečná, opravdová, pozitivní eh, po, pro kandidátské země, potenciální kandidáty a pro Unii jako takovou. Chci zmínit, že nedávno Evropská unie přijala takový, eh, řekl bych, inovativní přístup, tak to asi nazvat, s a to slovo inovativní přístup zmiňuji pozitivně, protože ať už budeme mít eh, jakkoliv eh, fantastické strategie do budoucna, Eh, skutečný život, reálný život nás často dovede do situací, které se budou vymykat dokumentům, které teď přijímáme. A v takovýchto situacích si myslím, že musíme jednat inovativním způsobem a nebo, jestli to tak chcete nazvat, eh, vstupovat bychom měli realisticky, flexibilně. To se především vztahuje k zemím západního Balkánu, protože tam není možno eh, to vnímat jako standardní kandidát státy. E, podívejme se jenom na Bosnu a Hercegovinu a vůbec se nezmiňuji o Kosovu. Takže toto je věc, kterou bychom měli mít na zřeteli, když přijímáme tento text. Také si domnívám, že role a e, místo Evropského parlamentu jsou tam Eh, opravdu přítomny. My můžeme opravdu hodně eh, podpořit pozitivní vývoj v těch zemích, eh, s kterými budeme do budoucna pracovat. A já jsem si jist, že v tomto Evropském parlamentu je celá řada poslankyní a poslanců, když se podívám dokola, tak jich pár vidím i zde, mají velmi čerstvé zkušenosti ze svých vlastních států, které nedávno přistoupily k Unii a jejich zkušenosti a jejich znalosti by měly být zohledněny, měly být vzaty v úvahu, protože mohou velice konstruktivně, pozitivně přispět. Předseda, děkuji. E, pan kolega Scholz jako poslední řečník. Já bych chtěl poděkovat e, paní zpravodajce za obrovské množství práce, které odvedla v posledních měsících, jestli to tak mohu říct, a my si uvědomujeme velký význam této zprávy. Budu upřímný, bohužel jsem přišel pozdě, protože eh, jsme ještě měli eh, výbor o obchodu, ale pokud jsem dobře pochopil kolegu Andrew Duff, eh, tak Eh, on hovořil o tom, že vlastně se touto zprávou zabýváme v situaci, která je kritická pro Unii obecně a proto musíme si vzít, eh, musíme prostě si dobře uvědomit, že přistoupení je základním Eh, právem každé země, která chce eh, tedy se stát členem. A my musíme vytvořit určitou strategii, abychom byli prostě eh, otevření, abychom byli informováni a měli bychom prostě tady vytvořit možnosti pro ty země, aby přistoupili. To je tak jako obecně jistě pravda. A chci říct, že souhlasím s kompromisy, kterých bylo dosaženo a tyto kompromisy jsou něčím, co ještě vylepšuje zprávu. Kompromis 7 například, to eh, je eh, vlastně text, který eh, je svým způsobem významný právě vzhledem k té velké výzvě, protože může být vykládán také způsobem, který by vlastně znamenal, že můžeme opomíjet eh, tu tendenci rozšiřovat Unii a eh, zajišťovat integraci. Takže eh, to nejde tak úplně tím směrem, který bychom si přáli. A pak je tady kompromis číslo 16, který určitým způsobem popisuje skutečnost a je tam ten výraz preferably, což vlastně Eh, otevírá eh, možnost diskutovat eh, o otázce rozšíření. Takže jménem naší frakce chci říct asi tolik. My obecně řečeno souhlasíme, jsme příznivě nakladněni této zprávě, i když ne všichni Eh, členové naší frakce sdílejí všechny názory, budeme o tom ještě diskutovat a já eh, jsem nicméně i nadále přesvědčen, že přispějeme k pozitivnímu eh, uzavření celé věci. Ještě jednou děkuji zpravodajce. Chce paní kolegyně Kopa na to reagovat? Děkuji. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich připomínky. Dvě věci, pokud dovolíte. Nejprve pozměňovací návrh pana Andrew Duffa, která se, který se vztahuje k přidruženým členům. Já si myslím, Eh, že naprosto rozumím pozadí eh, toho vašeho eh, návrhu, ale nejsem připravena se k tomu teď nějak důsledně vyjádřit, ani já, ani naše frakce. I když je to naprosto pochopitelné a umožňuje to určitým způsobem řešit obtížné situace, tak to pro řadu z nás znamená vlastně nejít dál s určitými závazky, které jsme na sebe vzali vzhledem k určitým zemím. Takže já si myslím, myslím, že to je návrh, který bychom měli velmi seriózně prodiskutovat, ale musím se přiznat, že nevnímám tento text jako něco, co bych tady chtěla eh, eh, v našem návrhu vidět. A k tomu, co řekl pan Scholz, já chápu stanovisko jeho frakce, ale co je určitým problémem a o co jsem se pokusila v této zprávě, eh, je dát prostě pozitivní signál, vyslat pozitivní signál ohledně rozšíření. Rozšíření, jak tady bylo mnohokrát řečeno představuje tu nejúspěšnější politiku vnější aktivity Evropské unie. Měli bychom e, ji udržet a i v době krize je to proces, který musí i nadále pokračovat. Takže to je to pozitivní sdělení a samozřejmě, jak tady bylo řečeno, jako frakce máme odlišná stanoviska k některým otázkám, ale stále e, bychom měli mít i nadále možnost hledat ty e, styčné body a jsem přesvědčena, že těch dalších kompromisů v textu dosáhne dosáhneme. Takže děkuji předseda. Chci vám ještě připomenout, že hlasovat se bude 13. září ve Štrasburku a ne ve čtvrtek 6. září, jak to bylo původně naplánováno, protože EPP požádalo o pozhovění, jelikož má šestého eh, zasedání ve Florencii. Takže opakuji, hlasovat k této zprávě se bude ve čtvrtek 13. září. Děkuji vám všem za pozornost.